Good morning, colleagues. Good morning, everybody. Dobrý den, kolegové. Dobré ráno všem. Vítám naše hosty. Dovolte mi zahájit druhou část našeho zasedání, zasedání výboru REGI. Hlavním bodem našeho dnešního dopoledního programu je výměna názorů eh, s lotyšským předsednictvím v radě o jejich prioritách v oblastech, za něž odpovídá náš výbor. Doplňujeme tak výměnu názorů, kterou jsme měli včera s paní komisářskou Kretu. Pracovní program lotyšského předsednictví podtrhává význam politiky soudržnosti a snižování sociálních a ekonomických nerovnovách a zvyšování zaměstnanosti a růstu. Tak aby byly naplněné podmínky pro hladký začátek nového programového období. Předsednictví se bude také plně věnovat eh, přeskumu teritoriální agendy v polovině období a menším urbáním celkům, nové urbání agendě a makroregionálním strategiím. Já bych chtěla osobně velice přivítat názory ministra na zvýšení koherentnosti a existence budoucího fondu pro strategické investice v souvislosti s hlavními nástroje EU pro investování do růstu zaměstnanosti a politiky soudržnosti. Navrhuji, abychom postupovali klasickým postupem při výměně názorů, to znamená napřed vyzvu ministra aby zde přednesl úvodní řeč a potom budou mít příležitost vyjádřit se poslankyně a poslanci z tohoto výboru, a klát své otázky. Jako první se budou moci ptát koordinátoři. Dovolte mi tedy předat slovo eh, lotickému ministru financí, panu Janisu Reirsovi. Prosím, máte slovo. Godātā priekšsādātājs kundze, godātā, godātie. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Dovolte mi nejprve poděkovat. Děkuji vám za tu skvělou recepci, kterou paní předsedkyně včera uspořádala a kde jsem měl možnost se setkat s některými členy tohoto výboru. Je to pro mě velká čest zde dnes být s vámi a představit vám priority lotyšského předsednictví v Radě Evropské unie. Také si velice cíním možnosti diskutovat s vámi o politice soudržnosti. To je jedna z nejvýznamnějších politik Evropské unie pro vytváření zaměstnanosti a růstu. Letos si eh, připomínáme 25. výročí lotyšské nezávislosti kdy prolomila okovy sovětského totalitního režimu. Před deseti lety jsme vstoupili do Evropské unie a nyní platíme i eurem. Mezi úkol, mít úkoly předsednictví v radě to je velká čest, ale znamená to i velkou zodpovědnost. Lotyšsko využije předsednictví k pokračování v politickém kurzu a pokračování v hospodářské obnově, protože občany zajímají konkrétní výsledky, které zlepší jejich život. V loňském roce evropské instituce intenzivně pracovaly na formulování priorit pro nový institucionální cyklus. Tyto priority jsou uvedené ve strategickém programu Rady, programu TRIA a politických pokynech eh, předsedy komise pana Junkra a v pracovním programu Evropské komise pro rok 2015. Lotyšské předsednictví má definované tři priority. Konkurenceschopná Evropská unie, digitální unie a angažovaná Evropská unie na globální úrovni. Témata politické, eh, témata soudržnosti eh, spadají do té oblasti konkurenceschopné Evropské unie. A to je také propojené s pohledem komise na posílení růstu a jejím pracovním plánem pro rok 2015. Chceme nadále posilovat konkurenceschopnost Evropské unie a propagovat ekonomický růst. Strukturální reformy, které již byly implementovány nebo se implementují, fiskální reformy, eh, to jsou témata pro příští roky. Růst vytvářející novou, nová pracovní místa a nikoli zadluženost generací. V tomto kontextu bude důležitou roli hrát právě zreformovaná politika soudržnosti, která eh, podtrhne, spevní tyto tři základní prvky. Dovolte mi využít této příležitost eh, podělit se s vámi o zkušenosti Lotyšska. Politika soudržnosti výrazně přispěla k rozvoji mojí země. Vytvořila podmínky pro úspěšnou účast Lotyšska na vnitřním trhu. Dala nám možnost také loňském roce vstoupit do eurozóny, když jsme vstoupili do Evropské unie v roce 2004 HDP na hlavu bylo jenom 47% evropského průměru, průměru Lotyšsku a v roce 2013 to již bylo 67%. To tedy znamená, že i přes hospodářskou krizi, tak v minulých deseti letech se Lotyšsko o 20% přiblížilo průměrnému evropskému životnímu standardu. Při dosažení tohoto výsledku výraznou roli hrálo spolufinancování z fondů Evropské unie. A těší mě, že tento vývoj povzorujeme ve třech pobaltských republikách i ve většině nových členských států EU. Hospodářská krize se Litevska eh, dotkla výrazně. HDP obecně pokleslo o 25 A v této situaci byly eh, investice z evropských fondů opravdu životně důležité pro naše hospodářství. Prioritou vlády byla implementace dlouhodobého investičního programu EU a přizpůsobit eh, hospodářství novým výzvám. Evropský sociální fond a programy byly využity k podpoře těch nejzranitelnějších občanů. Navíc evropské fondy znamenaly 70 veřejných financí. Včera se konala výměna názorů o čerpání z fondů a také zde s Iskrou jsme diskutovali tak například v Bulharsku ta procenta vypadají podobně, tam 73%. Lotyšsko se v roce 2011 vrátilo na cestu růstu díky vyrovnané fiskální politice a účinném investování z evropských fondů. A tak se znovu zrodilo hospodářství orientované na vývoz. V posledních deseti letech dopad eh, investic na růst byl nejvýznamnější eh, v rozmezí 1,8 až 2,1 v souvislosti s HDP. Politiku soudržnosti jsme vždy viděli jako politiku investiční, nikoli jako přerozdělování peněz. A v uplynulých obdobích jsme vyřešili řadu strukturálních problémů v oblasti školství životního prostředí, dopravy a celé řadě dalších oblastí. Evropské fondy znamenaly velkou část veřejného financování v naší zemi. A proto výsledky této politiky eh, přitahují pozornost eh, vlády i obecně veřejnosti. Na naší cestě ke konvergenci jsme se setkali s celou řadou výzev. Relativně nízká produktivita a investice, dlouhodobá nezaměstnanost a chudoba. To jsou prvky, které jsou součástí výzev, které budou velkou měrou řešeny právě s pomocí Evropského investičního strukturálního fondu v období 2014-2020. A zasadím se o to, aby bylo navázáno na kroky minulých vlád a aby nadále politika soudržnosti byla účinnou investiční politikou v Lotyšsku. Lotyšsko se ujímá předsednictví na začátku období nového investičního cyklu v politice soudržnosti 2014 až 2020. Evropské města mají zde stále velké hospodářské výzvy. Nízký růst, nízké investice, vysoká nezaměstnanost. Reformovaná politika soudržnosti je významným eh, nástrojem v členských států a regionů při překonání těchto výzev. Státy a komise již odvedly mnoho pozitivní práce a v druhé polovině loňského roku eh, zrychlili fungování svých eh, akčních programů, ale polovina z nich ještě není schválena. Eh, Rada podpořila investiční plán pana Junkra, který plánuje vytvoření nového Evropského fondu pro strategické investování. A sdělení komise uvádí, že chce eh, výrazně využít finanční nástroje v politice soudržnosti. A tady i ten zmiňovaný Evropský fond pro strategické investování. Otázka plného využívání fondů v období 2007 až 2013 byla významným tématem na konci loňského roku. Evropská komise pracuje aktivně bilaterálně s členskými státy, tak aby bylo naplněno maximálně možnosti čerpání z období 2007 až 2013. Během druhého semestru 2014 Evropská komise zorganizovala eh, širokou diskusi o urbání politice EU s cílem více informovat o potřebě této politiky, o jejím obsahu a její přidané hodnotě. Vzhledem k současné situaci předsednictví a výsledkům italského předsednictví budeme s tímto tématem pokračovat. Jedno z naším priorit bude dosáhnout eh, dohody o víceletém finančním rámci a rozpočtu 2015. Potřebujeme je tak, aby bylo možné schválit zbývající eh, programy pro období 2014 až 2020 a naplnit nové cíle politiky soudržnosti. Naše předsednictví počítá s podporou Evropského parlamentu v této oblasti. Jedna z priorit lotyšského předsednictví je také Rumě je Evropský investiční plán, kde se zvyšuje jeho podpora na radě a vzhledem k závěrům rady z prosince Evropský strategický investiční fond je fond, který doplňuje stávající evropské programy a my chceme zajistit, aby na začátku období bylo plánování zajištěné dobrým způsobem, tak aby bylo zde náležité čerpání a první výsledky budeme mít v roce 2015. Musíme také diskutovat o administrativních kapacitách, což je významná podmínka pro praktické zavedení eh, reformy této politiky, která má vést praktickým výsledkům. Evropští daňoví poplatníci budou očekávat od zreformované politiky skutečné výsledky. A můžeme jich dosáhnout jenom tehdy, pokud nastavíme e, skutečně životoschopnou praktickou bázi pro jejich implementaci. Také Evropský investiční plán, který získal podporu Rady, je důležité a měli bychom si uvědomit, že v souladu se prosincovými závěry Rady tento fond doplňuje stávající evropské programy. Věřím, že strukturální fondy jsou nástroje, které už nyní mohou eh, poskytnout prostředky pro investování, zajistit zaměstnanost a růst. Fond pro strategické investování umožňuje koordinovaným způsobem eh, postupovat a lotyšské předsednictví bude pokračovat ve své práci na základě výsledků dosažených italským předsednictvím. A závěry eh, rady vyzývají členské státy rozvíjet eh, své programy v souvislosti s ročními doporučeními a využívat možnosti, které jim poskytují finanční nástroje. Máme naplánované diskuse o těchto tématech na červen, kdy bude neformální setkání ministrů pro politiku soudržnosti a bude se konat v Rize. Dále ve spolupráci s Evropskou komisí a komisí pro regionální studia budeme eh, organizovat konferenci o politice soudržnosti 2014-2020. Cílem této konference je postarat se o to, že bude probíhat výměna názorů na straně vědců, výzkumníků na straně jedné a politických aktérů na straně druhé. Eh, cílem je vybudovat takovou politiku, která bude založena na skutečných dokladech. Politika soudržnosti není pouhým investičním nástrojem pro dosažení cílů Evropa 2020, ale také znamená eh, významná opatření pro zvyšování teritoriální soudržnosti. V oblasti teritoriální soudržnosti se naše předsednictví bude výrazně věnovat otázce takzvané urbání agendy rozvoje měst. Budeme diskutovat o jejich možné podobě a navážeme zde na dosavadní činnost předcházejících předsednictví. Věříme, že Evropský program pro urbání rozvoj umožní zacílenější řešení zlepšující kvalitu života souvislosti s tím se velmi těšíme na e, stanovisko parlamentu k té urbání dimenzi. Bude to znamenat významný příspěvek k diskusi o programu o městském rozvoji. Předsednictví plánuje také diskusy o malých a středně velkých městech v této urbání diskus- e, dimenzi, protože se o tom dosud příliš nediskutovalo. Budeme o tom diskutovat na neformální mezivládní úrovni. Nejvýznamnější událost je plánovaná na 10. června a to je setkání ministrů pro městské záležitosti a teritoriální rozvoj. Doufáme, že se zde podíváme na aktuální výzvy a možný vývoj malých a středních měst v souvislosti s programem pro urbání rozvoj. Také plánujeme diskuse o tomto tématu ve formátu rady a plán o urbáním rozvoji je, by se měl přijmout na konferenci Habitat v roce 2016 za lucemburského předsednictví. Vážení poslanci, vážená paní předsedkyně, Evropský parlament a zvláště výbor Regi výrazně přispěli k utváření nové politiky soudržnosti pro období 2014 až 2020 tak, aby se z ní stala skutečná evropská investiční politika zacílená na růst a rozvoj. Věřím, že Evropský parlament nadále bude přispívat k tomu, aby tato nová politika soudržnosti byla úspěšně v regionech implementována a byla našim občanům konkrétně eh, prospěšná. Spolehám na naší dobrou spolupráci s Evropským parlamentem a zvláště s výborem Regi během lotyšského předsednictví. Děkuji vám za pozornost a pokusím se zodpovědět vaše otázky plánům lotyšského předsednictví a těším se na diskusi. Děkuji. Thank you, děkuji, pane ministře, děkuji za podrobný úvod. jste připraveni nyní zodpovědět otázky od eh, členů výboru. Začneme od koordinátoru, pan Fan Nistoroj. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu hovořit nizozemsky. Děkuji vám za eh, vaše vystoupení. Myslím, že jste zde hovořil opravdu o významných eh, věcech, zahrál na správnou strunu investice, růst občané a jejich města a viditelnost Evropy. Mám přece jenom několik otázek. Eh, uvedl jste, že chcete rozvíjet výdobytky italského předsednictví. No víte, půl roku trvá jenom půl roku. A je dobře, že zde funguje trojka. Mám zde závěry italského předsednictví a tam se vlastně uvádí nebo navrhuje, a já to ocituji, nastávající lotyšské předsednictví je vyzváno, aby navázal na praktiku e, italského předsednictví pravidelně diskutovat o politice soudržnosti na neformální radě, nemáme zde formální rady, a na výroční radě tyto závěry zohlednit. A to bylo velice důležité, protože Italové, eh, co se týče závěru šesté kohezní zprávy, tak i například téma governance, eh, soudržnost a semestr. A také uspořádali první diskusy o Evropě 2020. A celé to řešili vlastně na té radě pro všeobecné záležitosti a to bylo dobře. A já jsem se podíval na váš program, že posledním měsíci, posledním týdnu se sejdou ministři, ale já zde nevidím tu provázanost. A ta by byla důležitá. To bylo teda první věc. A druhá věc, mě by zajímalo, eh, jaké jsou vaše priority na té eh, konferenci ministrů, protože to bude je vyvrcholení vašeho předsednictví v radě v souvislosti se soudržností, jak jsou zde vaše témata a i v dokumentu italského předsednictví se také píše o tom investičním plánu pana Junkra. Já si myslím, že to je velice důležité téma. Nejenom eh, jásat nad tímto plánem, ale také se podívat a uvést konkrétní způsoby financování a investování, protože náš velký rozpočet 460 miliard eur. To je hodně peněz pro věcí, které děláme s členskými státy. A je zde i ten rizikový kapitál v eh, Junkerově plánu a můžete s tím dosáhnout nejrůznějších cílů. A myslím, že je důležité, aby ta rada věnující se soudržnosti o těchto věcech komunikovala jasně. Takže já bych vás chtěl poprosit, nebo chtěl bych se vás zeptat, jaké jsou vaše obsahové priority pro setkání ministrů. Můžete to rozvést trochu více a poprosil bych vás, abyste zde také výrazně zapojil náš výbor, předsednictvo našeho výboru a i naší politickou skupinu. Já jsem včera také měl pozvánku o makroregionech a vy ve svém dokumentu píšete, že to je velice důležité. Můžete možná trochu konkrétněji uvést, jakým e, směrem se ubírají vaše myšlenky v souvislosti s makroregiony? Protože mám takový pocit, že za chvíli bude vlastně Evropa pokrytá komplexně makroregiony, no dobře, ale já bych řekl, že bychom k tomu měli přistupovat podobně jako při rozšiřování, to znamená EU, to znamená už nenabírat nové, jenom ty, kteří jsou momentálně ještě přihlášení protože to takto stačí. Takže děkuji a děkuji, že se zmíníte o tom provázání těch jednotlivých setkání. Děkuji. Děkuji, paní Krel. Ja, vielen Dank, äh, Frau Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, s velkým zájmem jsem naslouchala äh, vašemu projevu a velice ráda jsem slyšela, jak velmi se chcete soustředit na politiku soudržnosti, jak velice si ji vážíte nejenom ve své vlastní zemi, ale v rámci celé EU. Vy jste pochopili z vlastní zkušenosti, že politika soudržnosti je skutečně jedna z těch zásadních evropských investičních možností vůbec. A proto bych ráda poprosila o to, až se budete věnovat Junckerově investičnímu plánu, tak prosím dbejte o to, aby tam byla odpovídajícím způsobem zachována či zachováno propojení právě s politikou soudržnosti a já souhlasím s kolegou van Nisteriem v té otázce, že budeme potřebovat odpovědící radu pro politiku soudržnosti. Italské předsednictví eh, eh, to, jak si nastartovalo, vydalo podně, to bylo velice dobré, podle mne užitečné. Parlament již celá léta požaduje vlastní uskupení Rady ministrů pro politiku soudržnosti. Doposud jsme ale s touto naší žádostí nebyli příliš úspěšní a proto jsme velmi podpořili přístup italského předsednictví v této věci a já doufám a celá má frakce by mne v tom podpořila, abyste to, jak si rozvíjeli dál, abyste podpořili přístup italského předsednictví. Protože toto je skutečnost, respektive příležitost, jak smysluplně propojit Junckerův investiční plán s, obecně s politikou soudržnosti. A myslím si, že angažovanost v otázce čerstvých peněz pro Evropu, jak je získat, protože víme, že v členských státech není situace taková, jak bychom si přáli, je velmi zásadní. A další věc. Právem jste poukázal na význam urbání politiky. Komise toto sdělila, respektive zařadila do svého vlastního pracovního programu a já si myslím, že s ohledem na situaci, ve které se momentálně nachází Evropská unie, je velmi důležité, aby tato urbální politika byla, existovala i nadále. Máte nějakou konkrétní představu o tom, co přesně chcete podniknout v rámci svého předsednictví? Já si připomínám, že Charta z Lipska je také již několik let stará a možná bychom mohli s aspektem na hospodářskou krizi, ve které se nacházíme, a také, také s aspektem ohledem na to, že tady probíhá jakási veřejná debata o tom, jak dál, tak zde si myslím, by městská politika mohla či respektive potřebovala nějaký nový podnět. Takže co konkrétně hodláte učinit vy, abyste ji rozvíjeli dál? Děkuji. Nevidím že EKR by chtěla přispět, tak pan Jakovčič, máte slovo. Dobré ráno všem. I já bych chtěl poděkovat panu ministrovi za jeho návštěvu a za výměnu názorů s námi. Podobně jako předřečníci si myslím, že politika soudržnosti je ústředním tématem pro náš výbor a proto děkuji ministrovi za úmysl lotyšského předsednictví pokračovat v této politice. Je to evidentně na základě vaší vlastní zkušenosti, ale také proto, že je to pohled řady členských států a proto jste usoudili, že situace těchto států by byla mnohem horší, kdyby neexistovala politika soudržnosti v uplynulých deseti letech. A můžeme také konstatovat, že dochází k synergii politiky soudržnosti a Junkerova plánu. A bude třeba tedy postupovat eh, chytře a vytvořit eh, mechanismy, které budou schopny eh, posilovat synergie mezi minulým a současným nástrojem. O tom jsme mluvili včera, budeme o tom mluvit v následních dnech, ale půjde o výrazné prostředky, které umožní bez pochyby investiční příležitosti, které budou významné v budoucích letech. Jsem zcela přesvědčen, že všichni, jak jsme zde v sále, pokud se nám nepodaří uvést opět do chodu evropskou ekonomiku spolu s Evropskou komisí, a to zejména ve státech, které jsou nejvíce zasaženy krizí, tak nebudeme důvěryhodní při příštích volbách a budeme zřejmě učiněni odpovědnými za to, co proběhlo během tohoto legislativního období. Další téma makroregionální strategie. Dnes jich existují čtyři, Balt, Dunaj, Jadran, Jonské moře a Alpy. Já jsem byl vždy pro, makroregion, pro makroregiony a pro makroregionální strategie, ale podívejme se na konkrétní výsledky těchto strategií. Kromě Baltské strategie a částečně Dunaje, jadran Jonské moře sotva vzniknul a nesmíme tuto myšl, nesmíme se spronevěřit této myšlence, která možná není vhodná pro celou Evropu, ale pro některé její části, které mohou umocnit svůj potenciál touto formou. Tedy před reálným nastartováním takového programu by nebylo dobré jej ten projekt eh, zastava, protože se příliš rozšířil. Nevidím zástupce GUE, paní Ivana. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také panu ministrovi za jeho projev. Chtěla bych se připojit k mým předřetníkům a předřetnicí, zejména co se týče významu urbání agendy pro městskou politiku a pro náš výbor. Já si myslím, že právě s ohledem na cíle 2020 jsou zejména města velkou výzvou, respektive ty města by mohla velmi přispět pro splnění těchto cílů. A proto se ptám, jaké konkrétní záměry máte v rámci urbání agendy pro to, abyste posílili města, zejména co se týče jejich manévrovacího prostoru a jejich schopnosti investovat. Ale má hlavní otázka se týká makroregionálních strategií, zejména podunajské strategie. Já pocházím z Rakouska. A tady eh, je čím dál tím více určitých signálů v tom smyslu, že má být vytvořena nové funkce pro podunajskou strategii, funkce koordinátora. A tato koordinační funkce má e, být nadřazena tomu strategy pointu, takové té, e, tomuto úřadu, který, se, který je odpovědný za tuto strategii. A já ovšem chci říci, že to je v rozporu s tím, co komise říká již mnoho let, totiž, že regiony a jejich partneři by se měli spravovat jak se sami, že by to nemělo být generální ředitelství regio. A já se tedy ptám, zda byste nám mohla, mohl poskytnout aktuální informace o této nové funkci. Děkuji, paní Damato. Jako Musím vyjádřit jasné pochybnosti, pokud jde o Junckerův plán který je tolik oslavován jakožto mimořádně důležité řešení pro budoucnost Evropy. Položím následně otázku. Můžete upřesnit konkrétně, abychom mohli odstranit ty pochybnosti. Nevidíme vazbu mezi diverzitou a cíly a politikou soudržnosti i Junkerovým plánem. My se obáváme, že dojde ke zdvojování a fondy budou přecházet z jednotlivých politik do Junkerova plánu. Ve skutečnosti tento Junkerův plán není tak kvalitní, jak si myslíme. Děkuji, děkuji mnohokrát. To bylo první kolo našich otázek, takže vás chci požádat, abyste na ně odpověděl a potom budeme pokračovat dalšími otázkami od eh, řadových poslanců. Prosím, máte slovo. Atbildot par prioritātēm. Děkuji mnohokrát za tyto otázky, pokud jde o naše priority. Chtěli bychom spustit aktuální diskusi o politice soudržnosti a jak zapadá tato politika do našeho pracovního programu. Já chci zajistit, že financování bude efektivní a adekvátně využíváno po celé období. A pokud jde o výsledky programovací období, tak ty budou k dispozici na konci. Kromě toho si myslíme, že třeba diskuse o administrativní kapacitě, což je základní předpoklad pro realizaci této politiky a také předpoklad pro konkrétní výsledky. Musíme zajistit, aby prostředky daňových poplatníků jsou rozumně využívány, to nás voliči čekají. A toho se dostane pouze, pokud bude odvedena základní eh, přípravná činnost. Pokud je o úspěšnou realizaci tohoto plánu, Rada eh, podpořila tento záměr a Rada v souladu se svými záměry se svými závěry z prosince doplní stávající programy. Budeme mít plán soudržnosti 2, který doplní současný program, současné programy a plány. Téměř všichni zástupci skupin se ptali na Fond strategických investic. A já chci na to odpovědět. Musím říci, že si velmi vážíme. Zveřejnění nařízení přišlo včas a plánujeme intenzivní práci a aplikaci nařízení. Je tu stanoven ambiciozní harmonogram a my chceme zajistit, že návrh nařízení týkající se Fondu strategických investic bude zpracován plynule a my také spoléháme na podporu europoslanců, protože ten plán je skutečně velmi ambiciozní. Těšíme se na konstruktivní diskusy v parlamentu i v radě a chceme zajistit, aby ten investiční plán se skutečně dokázal vyrovnat s výzvami doby a umožnil kvalitní investice a navaz, ta, to, jak navazuje na fond soudržnosti a strukturální fondy. Tedy tady musíme spolupracovat s členskými státy a, být, a, poskytnout, a musíme poskytnout konkrétnější odpovědi. A tyto odpovědi vám poskytnu po jednáních ECOFINu. Další otázka. Jaká je úloha Rady pro obecné záležitosti v našich prioritách? My si velmi vážíme závěru Rady pro obecné záležitosti za italského předsednictví o šesté zprávě o soudržnosti která zdůrazňuje některé základní kroky v této oblasti. A chceme jednat pragmaticky mezi ministry o této věci, abychom zajistili, že tato jednání budou představovat přidanou hodnotu a konkrétní výsledky. Pokud je o politiku soudržnosti, která se stane tématem Rady pro obecné záležitosti, tak jsme k tomu připraveni. A zajistíme, že budeme jednat o otázkách, které přispějí k posílení politiky soudržnosti a její funkce v eh, programu Horizon 2020. A zde jsou velká očekávání a je pro nás důležité, abychom zajistili, že výsledky této politiky oprávňují naděje daňových poplatníků. Další otázka o makroregionech a makroregionálních strategiích. Jsme přesvědčeni, že mají významnou, klíčovou úlohu, přispívají k ekonomické a územní soudržnosti a také nám umožňují efektivně využívat stávající nástroje a struktury, aniž by vytvářely nové struktury případně nové právní akty. Tedy makroregionální politika neznamená ale efektivnější využití toho, co máme a lepší koordinace činnosti, které již existují. A i zde děkujeme italskému předsednictví a návrhu komise týkajícím se Jaderského a Jonského moře. Ty byly efektivně schváleny říjnu loňského roku v souladu se závěry rady. A nyní očekáváme, že komise předloží návrh a plán aktivit pro čtvrtý region. Vznikne tedy alpský makroregion a tam už můžeme spustit diskuse na úrovni rady. A spolu s komisí uspořádáme fórum pro revizi strategie Baltského moře. Bude to 15. a 16. června v Rize. Pokud jde o městskou politiku a městské programy, o které hovořily politické skupiny, musím říci, že mezi různými fory a skupinami zúčastněné subjekty volali po globální diskusi o aktualizaci urbání politiky a přidané hodnoty této politiky. Zatím nedošlo ke schodě, co vlastně urbání politika eh, má činit a jak má vypadat. A zatím je to rozděleno do dílčích otázek a je potřeba takové společné globální urbání politiky, to je zcela evidentní. A je třeba, abychom se mohli vyrovnávat se zásadními výzvami v jednotlivých politikách EU. A celá řada politických iniciativ se projevila v této urbání oblasti, ale ne, není patrná jejich konvergence. A tyto politiky by měly být v souladu, aby investice v městech jsou cílené a efektivní. A urbání otázky nemohou být řešeny odděleně od otázek územního rozvoje celkově. A urbání politiky musí respektovat různý základ pro vývoj a musí být uspůsobena specifičnostem velkých měst, ale i menších měst. A většina zúčastněných subjektů je přesvědčena, že tyto programy musí být rozvíjeny členskými státy ve spolupráci s komisí, s městy a s dalšími územními partnery na úrovni EU. Probíhají paralelní aktivity a musí být harmonizovány a uvedeny do souladu, aby výsledek byl globální, jednotný a aby to byl tedy jednotný plán rozvoje. rozvoje. Naše předsednictví chce pokračovat v nastartované diskusi a koordinovat tyto aktivity na úrovni EU, abychom dospěli k programu urbání politiky, který zvýší produktivitu městských oblastí a učiní atraktivnějšími a také potom ovlivní územní rozvoj jako celek. A v tomto kontextu Vítáme stanovisko o dimenzi urbání politiky, které významně přispěje na, k celkové výměně názoru. Děkuji. Děkuji za vaše odpovědi. A nyní pokračujeme s další skupinou otázek a první jméno na seznamu je pan Bogovič. Máte slovo. Hvala lepa. E, Děkuji. Za prvé bych vám chtěl, pane ministře, poblahopřát u přejitosti dosažených výsledků v minulých letech. Začali jste realizovat reformy, fiskální stabilitu. A jak jste řekl na začátku, Politika soudržnosti pomohla Lotyšsku překonat ekonomickou krizi. Takže vašemu stanovisku rozumíme a podporujeme ho. Já přicházím ze Slovenska a my jsme nebyli tak rozhodní při realizaci reform. Také co se týče fiskální stability. A proto ve Slovensku byla krize delší. A jsem si jist, že jsme měli jednat jako vy A chápu, co znamená zvýšit průměrné HDP ze 47 na 63 průměru HD, EU. Eh, e Ve Slovensku trvalo dlouho, než jsme dosáhli eh, současné průměrné úrovně 85 poměru EU. Takže vy jste osoba na správném místě na koho se obracet, pokud jde o výzvy politiky soudržnosti do budoucnosti. A to je věc, kterou potřebujeme, pokud chceme eh, být konkurenceschopnější. Konkurenceschopnost je jednou z výzev. A pro vás je prioritou, to je velmi důležité. A váš třetí cíl, Evropa, která jedná a která přijímá rychle rozhodnutí, to je velmi dobrý cíl. A přeji vám mnoho úspěchu v této oblasti. Slyšeli jsme řadu otázek, pokud jde o Junckerův plán. A myslím, že bychom měli postupovat moudře. Zajistit správnou interakci mezi politikou soudržnosti a Junckerovým plánem, abychom docílili většího pokroku. Junckerův plán má oživit soukromý sektor my jsme se zabývali urbání politikou a urbání politika je velmi důležitá. A existuje trend, podle něhož stále více lidí žije ve velkých městech. A to skýtá výhody, ale také se objevují problémy. Co se týče problémů v urbánních oblastech, chtěl bych zdůraznit mobilitu, kvalitu ovzduší, tvorba pracovních míst rozvoj systému školství a podobně. A v minulosti jsme přehlíželi klíčové problémy bezpečnosti a integrace. Poslední události, které jsme zaznamenali v posledních měsících, jsou odrazem skutečnosti, že problémy se vyskytují v našich velkých městech z důvodu nezaměstnanosti, protože lidé se necítí integrováni do společnosti, ocitají se na okraji a proto se tyto věci stávají. A když budeme aplikovat eh, urbání politiku, tak nesmíme eh, zapomínat na aspekty bezpečnostní politiky. Není to proto, abychom dělali radost armádě, ale proto, abychom úspěšně rozvíjeli naše města a příměstské oblasti. Tak proto bych se chtěl zeptat, eh, jaký je váš názor na bezpečnost ve velkých městech. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám, pane ministře, že jste přišel mezi nás. Už zaznělo mnoho otázek Junkrově plánu, vy už jste k tomu také trochu něco řekl. Já bych měla takovou specifičtější otázku. Na jedné straně jste hovořili o tom ambiciozním harmonogramu a na druhé straně, a zvláště v souvislosti s výborem Regis zde v parlamentu, je zde opravdu potřeba zapojit do plánování toho velkého investičního balíčku i regionální úřady, protože e, více než třetina bude použita právě e, lokál, místními a regionálními orgány. Takže já mám takovou konkrétně otázku. Co uděláte vy a lotyšské předsednictví proto, abyste motivovali členské státy nejenom k tomu, aby sami předkládali plány, ale když v tom rozhoduje, kam se bude investovat, skutečně zapojili ty eh, místní a lokální orgány, protože je to klíčové. Děkuji, děkuji vám. Další otázku má pan Rus. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla využít této příležitosti, abych poblahopřála panu ministrovi a přál mu vše nejlepší v rámci jeho předsednictví předsednictví jeho země. Mnoho z těch otázek, které jsem chtěl položit, již bylo položeno v prvním eh, kole otázek a také zodpovězeno, takže tady je jedno dojasnění. Chci se zeptat na to. to. Týká se to programu předsednictví, a je to program eh, pro eh, složení rady, jak tady změníte. Já se tedy ptám, jakou revizi Evropské strategie 2020, která má přijít v důsledku sdělení komise. Víme, že toto sdělení asi přijde v polovině příštího měsíce a já bych se chce tedy zeptat, zda, pane ministře, mi potvrdíte eh, ty datumy, ty časové údaje, které jsou součástí programu vašeho předsednictví. Pan Balgzo, děkuji mnohokrát. Já bych se chtěl také zeptat na jednu věc a souvisí to s Junckerovým plánem. E, mnoho kolegů o něm již hovořilo. Tento plán vypadá na první pohled velice dobře, možná je tak trochu propagandistický, když se tady hovoří o 315 miliard eurech. Ta částka ta vypadá velice dobře, milion nových pracovních míst, to vypadá také velmi pěkně, ale když si uvědomíme, že stále ještě vůbec nevíme, z jakých zdrojů tyto peníze mají pocházet, tak je to poněkud problematické. Půjde o to, abychom tedy využili stávající rozpočet, převrstvili ty prostředky, které tam jsou a dali jim jiné jméno a pak to tedy bude ten Junckerův plán? Nebo jak to přesně bude vypadat? A další otázka. V souvislosti se Evropskou investiční bankou mají přijít také další zdroje do tohoto plánu. A je to naplánováno tak, že tam bude 15 že ten efekt páchový bude patnáctinásobný že se to tedy 15 násobně navýší eh, a ty prostředky půjdou se soukromého sektoru. Já se ptám, myslíte že skutečně, že tento 15 násobní efekt můžeme očekávat i pro výzkum a vývoj? A ptám se vám, s panem ministře, nemáte pocit, že tento Junckerův plán je poněkud iluzorní? A další otázka. Jaké konkrétní úkoly před sebou mám? lotyšské předsednictví v tom smyslu, aby ten Junckerův program, jak jsem o něm hovořil, může být skutečně zrealizován. Děkuji mnohokrát za slovo. Vážený pane ministře, potěšilo mě, když jste hovořili o tom, že podporujete makroregionální strategie. Já mám t- spíše takovou prosbu na vás a na lotyšské předsednictví. Mí kolegové z Polska, z Maďarska, z Rumunska, já jsem konkrétně ze Slovenska, my společně uh, se snažíme o to, a když jsme tady měli slyšení paní nové komisařky, tak jsme ji o to žádali a ona přislíbila, eh, že se vytvoří i karpatská strategie. Chci vám říci, že státy v karpatské oblasti již velmi úzce spolupracují, takže bychom nezačínali na zelené louce a pokud by došlo k vytvoření karpatské strategie, tak bychom dokázali spolupracovat velice účinně, možná ještě i s další zemí, která zakouší válku, a to je Ukrajina. Byla by to spolupráce v oblasti životního prostředí, přehraniční spolupráce, spolupráce v kulturní oblasti a v oblasti cestovního ruchu a tak dále. A já vás prosím, pokud dojde k projednávání této agendy, tak abyste podpořili tuto ideu vy jako předsednická země. Děkuji vám. Máme ještě nějaké další otázky ze strany poslankyň a poslanců? Není tomu tak? Pane ministře, prosím, máte slovo, abyste odpověděl na tyto dotazy z druhého kola otázek. Děkuji vám, velice vám děkuji za položené otázky. Já bych eh, začal tou osobní otázkou od pana Bogoviče. A sice, co já si osobně myslím o těch eh, bezpečnostních záležitostech v urbáním kontextu když jsme započali naše předsednictví, tak došlo k událostem v Paříži a v této souvislosti situace vypadala poněkud smutně a pochmurně, ale my jsme flexibilní předsednictví, takže jsme se zaměřili na naše priority a není tady evropská bezpečnost je jedna ze zásadních priorit a naši ministři vnitra a zahraničí opravdu velice odhodlaně řeší tyto otázky. Opravdu tomu věnují velkou měru úsilí a pracovních aktivit. Možná teď nebudu odpovídat eh, na otázky v tom pořadí, jak zazněly. A ten Junckerův plán si nechám nakonec. Karpatská strategie. Principiálně bych podpořil vytvoření takovéto strategie. Například pobalská strategie vychází ze spolupráce také eh, poslanců parlamentů balských zemí. A jadranská strategie, to vlastně vznikla podobným způsobem a zde máte dobrý základ, protože je zde i Vyšegrádská skupina, která by také mohla být takovou životoschopnou základnou pro potenciální strategii v této oblasti. Takže já nevidím důvod, který by tomu nějak bránil. Nyní, co se týče strategie 2020 a e, toho ambiciozního harmonogramu. Hm? Tato pár par uh, 2020 eh, stratēģiju. Eh. Strategie 2020. Jak dosáhnout cílů této strategie? To samozřejmě záleží na nových eh, strukturách, jednotlivých politikách a adekvátním financování. A Politika soudržnosti dosud výrazně přispívala k dosahování sílu strategie Evropa 2020. A e, reforma politiky soudržnosti výrazně zlepšila propojení v souvislosti s evropským semestrem a i s účinností investic. Takže politika soudržnosti zde hraje velkou roli. Rada pro všeobecné záležitosti 19. října loňského roku. Tam ministři diskutovali o příspěvku politiky soudržnosti v souvislosti e, s revizí strategie Evropa 2020 v polovině období. A my zde navážeme na činnost italského předsednictví a sdělení komise k revizi strategie 2020 a čekám, že toto sdělení brzy obdržíme. Ta revize strategie 2020 musí být jasná, srozumitelná, koordinovaná a proběhnou v nejrůznějších formacích rady. A já se těším také na konstruktivní spolupráci s vámi, zvláště s tímto výborem, nejenom s Evropským parlamentem obecně. Vlastně proto, že tento váš výbor je výrazně zapojen do otázek politiky soudržnosti i v souvislosti s evropským semestrem a revizí strategie 2020 v polovině období. Dále zde byla otázka. Týkala se programovacího období a aspektů programování. My usilujeme o to, aby zde došlo k eh, jednoduššímu schválení eh, podměněného rozpočtu pro rok 2015 a tak, aby byly možné přijmout ty programy pro období 2014 až 2020, eh, programy sdíleného řízení tak aby bylo možné je co nejrychleji přijmout a implementovat. Je to opravdu ambiciozní harmonogram a očekáváme, že e, s námi budete konstruktivně spolupracovat tak, abychom tyto záležitosti vyřešili rychle. Protože spojenými silami můžeme zajistit, že tyto programy budou zahájeny mm, hladkým způsobem a skutečně přinesou investice do evropských regionů. A potom opět ten Junckerův takzvaný investiční plán. Začínáme tedy pracovat eh, s tímto junkrovým plánem a já si vzpomínám na takovou historku z svého dětství. Jedné vesnici. Žilo tam docela hodně lidí. A většina z nich v životě neviděla slona. Takže byli hrozně zvědaví, co to je ten slon. A každý si toho slona představoval nějak sám podle sebe, jak by tak mohl vypadat. A jak je velký a čím se živí. A tak se vesnice rozhodla, že vyšle poselstvo, aby vyhledalo eh, slona, namalovali ho, tak aby všichni měli obrázek o tom slonovi. Takže vyslali poselstvo. A vyslali dva lidi, kteří hledali slona dva týdny, nakonec ho našli, namalovali ho a vrátili se do vesnice s namalovaným obrázkem. A e, všichni z toho byli hrozně překvapeni, protože každý si myslel, že ten slon vypadá úplně jinak. Takže ta vesnice byla nesmírně zklamaná. A lidé už byli unavení z toho, šli se vyspat a když se potom probudili, tak ten obrázek vypadal úplně jinak, protože každý k tomu obrázku přimaloval něco jiného podle sebe, takže to vůbec nevypadalo jako slon. Ten slon eh, vlastně takto vůbec nemohl žít a fungovat, takže tím vlastně ten obrázek slona totálně zničili. No a můžeme zde vidět určitou paralelu. Když vyšleme třeba pana Katajnena, aby namaloval tohoto příslovečného slona, určitou strategii, Máme zde například moderní technologie, že jo, můžeme slona vyfotit. A uvidíme teď tedy toho slona tak, jak ho maluje komise. A naším cílem je zde opravdu mít skutečnou diskusi o tom, jak se k celé věci postavit, eh, jak tomu bude s těmi penězi z eh, soukromého sektoru, jak to bude s evaluací, zda jsou dostatečně zapojené regiony. Ale myslím, že bychom si měli počkat, než skončí diskuse na jednotlivých úrovních a pochopit, co tedy po nás vlastně členské státy chtějí. A potom budeme mít takový plán, který bude životoschopný, bude účinný a bude opravdu naplňovat potřebné cíle. Takže tento přísloveční slon by se neměl změnit v jakési prapodivné eh, neexistující monstrum či stvoření, ale měl by opravdu sloužit svému účili. A tak to chápu také svoji roli. Já si uvědomuji, že ty diskuse Eh, budou velice náročné. I mezi vámi zde v tomto výboru a v tomto parlamentu probíhají diskuse a nesouhlasíte spolu eh, ve všech otázkách. Eh, setkáváme se s tím také na slyšení komisařů nebo na mm, ministerských setkáních, ale doufám, že nakonec vypracujeme takový plán, který skutečně bude fungovat. A nyní zabrousím trochu do politických vod ale opravdu musíme počkat, než se dohodnou členské státy. V únoru nebo březnu se sejde Rada ECOFIN. A nemůžeme nějak předjímat, ale prostě jedná se o plán strategického investování, který se nějak nepřekrývá se stávajícími eh, Nástroje spíše je doplňuje a posiluje. A peníze v tomto fondu budou také pocházet ze soukromého financování. Členské státy budou předkládat investiční projekty a už celou řadu projektů také předložili. A nejedná se zde ani tak o granty, jako spíš o záruky pro takové projekty, které hlavně budou eh, financovány ze soukromých zdrojů. Hmm. Soukromí investoři, soukromí aktéři na trhu budou podporovat tyto projekty. Evropská investiční banka bude zodpovídat za výběr projektů, možná také s, v souvislosti ve spolupráci s vnitrostátními investičními bankami, možná samostatně, ještě uvidíme, jak to celé dopadne, o tom se teď diskutuje a ty veřejné zakázky jsou vlastně vypsané a zatím zde není nějaký termín pro kdy, do kdy se mají nabídky předložit. Cílem investičního plánu není jenom nalézt financování pro určité projekty a aktivity, ale cílem je také eh, vlastně posílit trh, aby byl odolnější vůči otřesům, aby i ta administrativní zátěž byla menší. A také jsou zde například důležité otázky digitálního trhu. Jedno z velkých témat našeho předsednictví, my se snažíme obnovit zájem o toto téma a také energetický trh, to je další z našich významných priorit. Takže já jsem poukazuje na některých možných, eh, několik možných priorit v tomto investičním plánu a jak by mohlo vypadat. Ale mohu vás lépe informovat teprve tehdy, až bude záležitost lépe prodiskutována na úrovni členských států a bude rozhodnuto radou ECOFIN. Děkuji vám, pane ministře. Eh, zase, že se ještě sejdeme ještě někdy a budeme pokračovat eh, v naší diskusi poté, až například budou známá rozhodnutí rady ECOFIN a až budeme mít další jasné otázky. Výbor regi mezi tím bude také zasedat a diskutovat o různých záležitostech, včetně tohoto investičního plánu. A pokud nyní nemáte žádné další otázky, vážení poslanci, zdá se, že ne, tak mi dovolte poděkovat panu ministrovi za to, že přišel dnes mezi nás a prezentoval priority lotyšského předsednictví v oblasti regionální politiky a politiky soudržnosti. Přejeme vám všichni velmi úspěšné předsednictví a můžete počítat s plnou podporou našeho výboru REGI. A můžete také počítat s celou řadou otázek z výboru REGI a s tím, že budeme bedlivě sledovat činnost předsednictví. Takže já vám děkuji a přeji vám hodně úspěchů. A děkuji vám, paní předsedkyně. Já si velice vážím tohoto pozvání a dovolte mi vám poděkovat i za vaše nasměrování do budoucna v naší spolupráci protože pracujeme na tom programu 2016 až 2020 a těším se na skvělou spolupráci i v budoucnu. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám, vážení poslanci, těším se brzy na viděnou. Vážení kolegové, 10.30 máme hlasovat, tak dovolte mi, abych se rozloučila s našimi hosty a potom budeme pokračovat v našem programu. Uh, Kolegové, jsme připraveni, budeme hlasovat. Naše dnešní hlasování je o absolutoriu 2013, obecní rozpočet EU, Evropská komise, výbor pro rozpočtovou kontrolu, KONT, eh, připravuje zprávu která udělí absolutorium komisi, pokud je o plnění rozpočtu 2013. Výbor KON požádal o stanoviska do 10. února. Koordinátoři REGI jmenovali předsedkyni jako zpravodajku a já jsem předložila návrh stanoviska během našeho jednání 3. prosince. Termín pro pozměňovací návrhy byl stanoven na 11. prosince a měli jsme 38 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a po konzultaci se stínovými a všemi poradci jsem rovněž navrhla 8 kompromisních pozměňovacích návrhů. Chci vřele poděkovat všem členům výboru za jejich příspěvky a pozměňovací návrhy. A chci také poděkovat kolegům, s nimiž jsme projednali návrh kompromisu. Takže navrhuji, abychom nyní přistoupili k hlasování. Máte před sebou hlasovací seznam a můžeme si také ověřit, zda funguje elektronické zařízení. Pokud bude třeba, začneme kompromisem 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A není kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Není kompromis 5. Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 6. Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 29. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 30. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní kompromis 7. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní závěrečné hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. A nyní hlasujeme. Končím hlasování. Třicet tři hlasů pro, jeden hlas se zdržel? Prosím. Já chci se ujistit, že můj hlas eh, byl bude tedy zapracován, protože jsem ztratil hlasovací kartu. Ano, váš hlas byl pro, takže máme 34 hlasů pro. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám všem za skvělou práci. A schází nám jenom schválení rozhodnutí koordinátorů, máte rozhodnutí, schvalujeme rozhodnutí koordinátorů, ano, schvalujeme rozhodnutí koordinátorů, pod bodem různé máme něco, není tomu tak? Připomínám, že naše další schůze bude ve čtvrtek 26. ledna od 9 hodin ráno až do 18.30. Paní předsedkyně laskavě děkuje tlumočníkům, tlumočníci také děkují. Končím toto jednání. Naschledanou.